Mes chers collègues. Vážení kolegové, zahajuji schůzi, pustíme se do práce. Požádal bych vás o klid. Máme dnes a zítra důležitou schůzi s významným hlasováním. Začneme tedy hlasováním. Ještě než se dostaneme k vlastnímu pořadu jednání, tak bych rád potvrdil, prosím o klid. Rád bych tedy potvrdil, že vzhledem k tomu, že jsme dnes ráno efektivně pracovali, tak nepotřebujeme se sejít dnes odpoledne ve 14 hodin, koordinátoři tedy. Takže pokud jde o program, Máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Navrhuji tedy pouze, abychom hlasovali, pokud se týká využití fondu pro přizpůsobení se globalizaci, abychom hlasovali o převodech týkajících se těchto transakcí i hned po zprávě o, um. o příslušných transakcích. Pokud jde o sdělení předsedy, tak jsou vedeny. A k ostatním sdělením byl jsem informován o tom, že pod bodem 14 našeho newsletteru, že tam je chyba v čísle, místo 4 miliony 300 tisíc a něco, je tam 2 miliony 29 tisíc a něco. Bod, bod 3 schválení zápisu ze schůze 19. září. Pokud nemáte žádné námitky, tak považujeme tento zápis za schválený na konci naší schůze. A můžeme tedy přejít přímo k rozpočtu na rok 2013. A nebo dokonce bych navrhl, protože Francesca je přesná, abychom možná hlasovali nejdříve o návrhu rozpočtu číslo čtyři. Elgo? Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o postup u programu, byla bych ráda, abychom hlasovali o EDF dnes odpoledne, protože ještě musíme dokončit náš hlasovací seznam. Bylo by možné, abychom to odložili na odpoledne? Uniquement sur IGF. Jenom tedy ohledně EDF, ano? IGF. Nemáte někdo námitky? My musíme dokončit náš hlasovací seznam. Je to otázka eh, toho, abychom měli často zpracovat. Není to z nějakých politických důvodů. Bylo to tak i původně naplánováno. Ano, já s tím nemám problém. Pokud s tím nikdo nemá problém, tak můžeme o globalizačním fondu hlasovat dnes odpoledne. Navrhuji tedy, abychom začali tím e, návrhem rozpočtu číslo čtyři, Francesky. A potom se dostaneme k vlastnímu rozpočtu na příští rok. Takže Francesco, prosím. Eh, grazie, presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. My jsme již diskutovali o tom dokumentu před dvěma týdny. Je to dokument, kde je hodně technických bodů a dnes tedy na základě té diskuse navrhuji, abychom hlasovali pro, abychom hlasovali pro oba pozměňovací návrhy, které předložila paní Gresle. Děkuji za to, že je předložila, protože to je skutečné zlepšení toho dokumentu. Ano, výborně, takže můžeme o tom hlasovat en blok. Kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Jednomyslně. Takže to je skutečně velké vítězství Inge Gressler. Musíme tedy hlasovat o takto pozměněné zprávě. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, abychom si ověřili, že náš elektronický systém dobře funguje, že Salvador má svou hlasovací kartu a že zde není příliš hlasů pro EPP. Takže konečné hlasování o pozměněné zprávě. Inge nemá kartu, takže Salvador také nemá hlasovací kartu. A paní Angelika Vertman také ne. Vidíte, je to užitečné si otestovat hlasování. Pouze 30 kolegů si vzalo své karty a zatím vás hlasovalo jen 28. Dobře. Od otroci Salvadorovi donesli hlasovací kartu. Dobře, takže končím hlasování. Takže 27 pro. Nikdo není proti a tři se zdrželi. Dobře. Takže blahopřeji Francesce. Teď můžeme přejít k bodu 4, to je tedy souhrný rozpočet o společné usnesení tedy našich dvou zpravodajů o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013. Chtějí eh, oba zpravodajové něco říci? Ano, Giovanni? Děkuji, pane předsedo. Není to žádné prohlášení, ale spíše bych chtěl prezentovat hlasování. Protože musíme nejprve se vrátit ke dvěma bodům, o kterých jsme hlasovali minulý týden, ale které by e, měly projít určitou lehkou technickou změnou, aby to odpovídalo dohodám, které máme s koordinátory a v průběhu hlasování jsme se nerozhodli správně. Takže nejprve, co se týká o agentury pro ekonomický eh, dohled, to patří, to je součástí kompromisu, kompromisního textu, Tady komise, a abychom nezvyšovali administrativní výdaje, tak jsme provedli změnu, nebo je nutno provést změnu, úpravu, abychom vlastně dodrželi to, o čem rozhodl výbor ECON. Takže u těch tří agentur je, je potřeba potvrdit nebo získat tedy potvrzení hlasování z výboru ECON. Druhá technická změna, to je pozměňovací návrh výboru IMCO který eh, vznesl výhradu 1,5 milionů eur, zatímco pozměňovací návrh původní mluvil o 3,2 milionech eur. Takže je potřeba říci, že v té výhradě, nebo v té rezervě spíše, v řádku 1202 je 1,5 milionu eur. Mluvili jsme o tom dnes ráno. Myslím si, že mezi koordinátory byla schoda. Potom je zde ještě druhý bod, další bod, ústní pozměňovací návrh, který, o kterém by se mělo hlasovat před začátkem hlasování. To vlastně najdete v hlasovacím seznamu jako první ústní pozměňovací návrh, který se týká té skutečnosti, že se nebudeme zabývat všemi stanovisky odborných výborů v tomto usnesení a nebudeme o nich hlasovat, protože lhůty byly příliš krátké. Takže máme zde ústní pozměňovací návrh zpravodaje k bodu odůvodnění A, který máte na straně 13 hlasovacího seznamu. Takže to je to, o čem jsem hovořil. Děkuji, Giovanni. Derek? Uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom pár stručných poznámek. Obvykle, když hlasujeme, tak se, máme názor zpravodaje, zda souhlasí nebo ne. Pokud jde o pozměňovací návrh 129, tam jsme to neuvedli, protože se týká jednotného sídla a tam chci, aby kolegové měli svobodné hlasování nebo volné hlasování. A potom druhá věc, většina politických frakcí se dohodla na kompromisu 6, který pokrývá celou řadu otázek a říká se tam, že e, pracovní skupina by se měla zabývat tím příslušnými e, problémy a potom podávat zprávu. Pak máme ještě některé technické pozměňovací návrhy, které ale nejsou v hlasovacím seznamu. Děkuji, pane zpravodaj, pan Artung. Eh, Děkuji, pane předsedo. Co se týká kompromisu 6, tak zde pozměňovací návrh 136 pana Ferma. Chtěl bych požádat o oddělené hlasování o tomto pozměňovacím návrhu 136. Nežádám o to pokaždé, ale nadchl mě pozměňovací návrh mého socialistického kolegy. Takže dobře. Vezme, bereme v úvahu vaše nadšení a budeme tedy hlasovat odděleně. Výborně, takže pokud nemáte žádné další příspěvky před začátkem hlasování, tak první bod k, těch te- k technickým korekcím, které navrhl náš zpravodaj Giovanni Lavia, které jsou předmětem písemné tabulky, kterou máte před očima. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Dvě. Dva se zdrželi. Schváleno. Teď tedy můžeme přejít k hlasovacímu seznamu s ústním pozměňovacím návrhem, který prezentoval zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdržel se? Dvě, dva se zdrželi. Přijat. Teď pozměňovací návrhy. Ano, odděleně musíme hlasovat. Pozměňovací návrh jeden jedna pan Ferreira. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 2 socialistů a zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 3 GUE, zpravodaj je proti. Kdo je pro? 3 proti většina, zdrželi se, je zamítnut. Pozměňovací návrh 4, Helga Triple, zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji, proti? 3, zdrželi se, je přijat. Teď tady máme čtyři pozměňovací návrhy pana Ferreiry. Zpravodaje proti, můžeme o nich hlasovat en bloc. Dobře, takže kdo je pro? Nikdo? Kdo je proti? Zdrželi se? Pokud nikdo není pro, tak odpadají nebo jsou zamítnuty, jasně tedy. Teď tady máme dva pozměňovací návrhy slučitelné. 9 pana Ešvorta, zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Většina, zdrželi se, zamítnut. 10. Zpravodaj je taky proti. Kdo je pro? Socialisté a GUE, ne? Je to pozměňovací návrh 10, o kterém teď hlasujeme. 10. Socialisté a GUE je pro. Kdo je proti? Téměř všichni ostatní, kdo se zdržel, je tedy zamítnut. Teď se dostáváme ke kompromisu číslo 1 k odstavci 3. Kdo je pro? Proti? Devět. Kdo se zdržel? Většina je pro. To nám tedy umožňuje přejít přímo k pozměňovacímu návrhu 15 Helgi Triple, který je slučitelný protože to je zavedení nového odstavce. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Musíme elektronicky ověřit. Takže zahajuji hlasování. Budu hlasovat, pokud mi někdo neřekne, že jsem nežádoucí. Je tady nějaký zmatek v ženské části EPP. Hlasování spočívá v tom, že budeme hlasovat pro, proti nebo že se zdržíme. A nebo odejdeme z místnosti. Takže končím hlasování. 19 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, takže tento pozměňovací návrh je schválen s, s určitými zmatky, ale hlasování je platné. Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu 16. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. 17. Richarda Esforta. Spravodaj je proti. Kdo je pro? GUE. Kdo je proti? zdrželi se, je zamítnut. 18 liberálů, zpravoda je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. K odstavci 5 pozměňovací návrh 19 Ashford, Zpravoda je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 20, GUE. Zpravodaj je proti, kdo je pro? GUE a socialisté, kdo je proti? Ostatní zdrželi se, je tedy zamítnut. 21. Mulder a zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Většina. Zdrželi se je zamítnut. Po, k následujícímu odstavci číslo 23 Ashford, zpravoda je proti, kdo je pro? 3, 4, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se, je zamítnut. 24 GUE, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti. Ostatní zdrželi se, je tedy zamítnut. Pozměňovací návrh 25. Jehož jsem autorem. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijat. Děkuji za podporu, milou. Jakožto autorovi tohoto návrhu. Takže Dále tady máme tři pozměňovací návrhy Richarda a Schwarta. Zpravoda je proti, můžeme o nich hlasovat en bloc. Kdo je pro? Ne, omlouvám se. Takže první, číslo 26. Kdo je pro? Proti? Většina. Strželi se zamítnout 27. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout a 28, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnout také. 29 stejného autora, zpravodaj je pro, kdo je pro 29, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se, je schválen. Číslo 30 Richarda Ashworda také. Tentokrát je zpravodaj proti, kdo je pro. Někdo? Proti? Zdrželi se zamítnout. 31. Mulder. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Janova skupina a dvě osoby. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se je zamítnut. 32. Richarda Ashforta. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 33 socialistů, zpravodaje je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zelení se zdrželi. 34 jsem autorem, 34 chcete prezentovat ústní pozměňovací návrh, Giovanni? Eh, ano, <clears throat> představím ústní pozměňovací návrh k, ústnímu, k, k návrhu 34 a ten říká, žádá členské státy, aby zajistili, že odhady, které posílají komisi a která eh, komise používá k prohlášení o platbách, eh, jsou ověřeny a potvrzeny na politické úrovni v každém členském státu. Že vysvětlení, krátké. Je, je to požadavek, který je velice důležitý politicky a který je za závěrem tedy, nebo ze spravodajem jsme tedy vytěžili závěr ze schůze tripartitis platebních kreditů, které, který se kona, která se konala před 14 dnem s ministrem Raviojaným pod kyperským eh, předsednictvím a komisař Levandovsky se účastnil. Uvědomili jsme si při této příležitosti, že způsob nebo metoda, která byla zavedena mezi těmi třemi institucemi pro hodnocení platebních prostředků. Řek je tedy špatná a že každý rok v přihlasování o rozpočtu, když se jedná o tom, abychom se dohodli na těchto prostředcích, tak vlastně eh, je určité nedorozumění, které je vel, bylo vel, loni velmi nepříjemné, jak si určitě vzpomínáte. V organizaci, nebo protože spíše je absence nebo nedostatečná organizace v současné době, tak každý úřad, no každý, každá, každý národní orgán v každé zemi tedy na národní úrovni a také na úrovni místních samozpráv nebo z určitých specializovaných orgánů, které spravují e, evropské programy s evropskými penězi a které získávají tedy na toto prostředky, tak zpracovávají e, žádosti o ty, o ty položky plateb. A s generálním ředitelstvím Evropské komise musí projednávat, která řídí tyto programy jako za Evropskou komisi tedy. Takže na, co se týká regionálního fondu nebo fondu soudržnosti, tak je to generální ředitelství regio na lifelong learning je to generální ředitelství pro vzdělání. Samotné generální ředitelství samozřejmě kontroluje tato čísla, kritizuje je, případně je upravuje, mění je a posílá je na generální ředitelství pro rozpočet, které se dívá na ta čísla, zpravu, sečte je, prostě mění případně podle určité mm, serióznosti jednotlivých hodnocení a tak dále a zkrátka udělá to celkové hodnocení. Ve většině zemí ministerstva financí nebo ministerstva pro rozpočet nejsou informováni o žádostech položek pladeb, které vznesou ostatní národní nebo regionální orgány. Takže když Evropská komise a tedy generální ředitelství pro rozpočet a komisař pro rozpočet prezentují ty návrhy položek plateb, ať už pro rozpočet na následující rok, anebo pro potřeby, nějaké dodatečné potřeby pro pozměněný, eh, revidovaný rozpočet na příslušný rok, tak ty součty nebo ta čísla, která jsou prezentována a zveřejněna, vlastně často vlastně potom vzbudí rozhoštění ministerstve financí, která se domnívají, že ta čísla jsou příliš vysoká a že samozřejmě tam Evropská komise určitým způsobem tedy Eh, podporou Evropského parlamentu, způsobem přehání ty rozpočty, zatímco ministerstva financí prostě jsou čestná, mají, mají tu pravdu svou. Toto je způsob, ve kterém je všechno velmi obskurní, velmi nejasné, všechna ta čísla, jak si se hm, pohybují v těch určitých kanálech bez zveřejňování, bez nějaké parlamentní kontroly, ani ze strany národních parlamentů, ani ostatně ze strany Evropského parlamentu parlamentu, který je postaven před hotovou věc prostě. A z tohoto důvodu na základě těchto pozměňovacích návrhů vám navrhujeme, abychom požadovali jinou pracovní metodu ze strany Evropské komise a ze strany členských států. Abychom vyzvali každý členský stát, aby došlo k centralizaci všech hodnocení položek plateb všech orgánů, které v příslušném členském státě řídí, spravují tady tyto platební položky aby se vyžadovalo určité ta certifikace, potvrzení nebo schválení těchto eh, položek, aby se ověřilo, potvrdilo, že to jsou skutečné potřeby a nějak, ne nějak uměle navýšená čísla, že to jsou čísla, která skutečně pokrývají potřeby. Potom budeme požadovat zveřejnění těchto čísel, tak aby mohla být kontrolována, případně kritizována ze strany národních parlamentů. A potom poslání tedy těchto položek Evropské komisi. Pokud budeme mít takovýto postup, tak Evropská komise už pouze sečte vlastně, zkontroluje ta čísla a žádný ministr financí nebude moci spochybňovat nebo protestovat eh, proti těmto číslům, protože každý je vlastně u sebe ve svém členském státě potvrdí, nebo tam bude nějaký jiný orgán, vyšší tedy, který je ta čísla schválí, potvrdí. Takže toto je ta myšlenka. Takže jsem eh, připravil první návrh, který nevyhovoval těm z našich kolegů, kteří jsou z velmi decentralizovaných nebo federálních států. Pro něž v současné době tyto položky řídí v současné době regionální orgány nebo místní samozprávy ve Španělsku a tak dále. Ústní pozměňovací návrh měl tedy umožnit zohlednit tyto konkrétní specifické případy těchto zemí. Tak, abychom vlastně měli znění, které bude zohledňovat případ, vlastně všech států, jak těch federálních, tak těch centralizovaných. Omlouvám se, že jsem hovořil trošku dlouho, ale chtěl bych, aby všichni pochopili, jak z vás hlasujících, tak i zástupci Evropské komise, zástupci rady a ostatní, jaký je politický cíl vlastně, který se skrývá za tímto pozměňovacím návrhem, který je tedy technického charakteru. Na základě této prezentace, kdo je pro Pozměňovací návrh 34. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Děkuji. A pozměňovací návrh je schválen jednomyslně. Pozměňovací návrh 35. Salvadora Garigi. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? 3, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 22 liberálů, ten padá. Stejně tak 43 a 71. A dostáváme se k 36. Richarda Ashworthe. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Dva, kdo je proti? Většina, zdrželi se? zamítnout. 37 od GUE, zpravodaj proti, kdo je pro? GUE a socialisti, kdo je proti? Ostatní zdrželi se? Helga. Takže tento návrh je zamítnut. 38. Spravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Liberálové. Zdrželi se? 1 schváleno. Kompromis 2. Tady máme dílčí hlasování, tři části. Žádá o to Alde. První část začíná slovy Underlines Dead a jde až po Rebuild Confidence in the Economy. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo? Schváleno. Druhá část. Has already been critical, až po reduce them down a tak dále. Kdo je pro? Proti? Liberálové a EFD zdrželi se? Jeden schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? EFD zdrželi se? Schváleno a tím pádem je schválen celý kompromis a proto padají pozměňovací eh, návrhy, které následují a to až k technickému ústnímu pozměňovacímu návrhu Giovanniho Lavii. Je to čistě technické, takže tam se nehlasuje, je to jenom pro informaci. A dostáváme se k návrhu 44 Richarda Ashworta. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Dva proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 45 od GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? GUE, proti, většina, zdrželi se zamítnuto. 46 od socialistů, zpravodaj je proti, kdo je pro? Elektronicky hlasujeme. 46 hlasujeme elektronicky. J'ai qu'il y a une majorité. Mám pocit, že tady je lehká většina pro, ale pro jistotu to zkontrolujeme. Všichni mají kartu, všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 18 proti. Jeden se zdržel, takže zamítnuto. 47. Eidera a Gerena. Zpravda je pro, kdo je pro? Proti. 3. Zdrželi se. Schváleno. První část 48 padá, ale druhá část nikoli. Takže hlasujeme o druhé části 48. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Nikdo? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49. Zpravodaj je pro, pokud se tam doplní výraz and jobs. GUE souhlasí s tvorbou pracovních míst, takže je pro. A kdo je tedy pro celý návrh? Kdo je proti? Jeden, zdrželi se? Schváleno. Pak máme technický pozměňovací návrh u odstavce 19 od Giovanniho, tam se nehlasuje. Nyní se dostáváme k návrhu 50 a 51 od Helgi Triple. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Čtyři. Proti? Většina zdrželi se zamítnuto. 52 od Helgy, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Čtyři. Proti? Zdrželi se stejný výsledek. 53 od Barbary Matera, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže liberálové a zelený. A kdo se zdržel? Schváleno. 54. E, to Barbara stáhla. 55 od Salvadora Garigi. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Socialisté. A Helga, zdrželi se? Děkuji. Schváleno. 56 od Dominika Riketa s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. To znamená, že by se vyškrtlo calls for maintaining a řeklo by se tam therefore decides to maintain. Je to takové údernější. Kdo je pro? Děkuji. Proti? jeden, zdrželi se, schváleno. Následující odstavec, pozměňovací návrh 57, Richarda, zpravodaj je proti, kdo je pro? Dva, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 od GUE, ku podivu je zpravodaj pro, kdo je pro? Proti, liberálové, EFD, pan Hartong, zdrželi se, schváleno. 59, který je slučitelný, od Jana Muldera, zpravda je pro, kdo je pro? Proti? 3, zdrželi se, schváleno. Následující odstavec, nový 60, pana Ferreiry, zpravda je proti, kdo je pro? 2, proti? většina, zdrželi se zamítnuto. 61 Richarda, zpravoda je proti, kdo je pro? Jeden proti, většina, zdrželi se zamítnuto. Následující odstavec, návrh 62 od stejného autora, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 od Goe, zpravda je pro, kdo je pro? Proti? Liberálové EFD, pan Hartong, zdrželi se, schváleno. Teď se dostáváme ke kompromisu 3 u odstavce 24. Kdo je pro kompromis? Proti? 3, zdrželi se, schváleno. A můžeme tedy přejít rovnou k návrhu 67 Richarda Ashworta. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 67. 3 proti. Většina zdrželi se schváleno. Pardon, zamítnuto. 68. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Schváleno. 69. Richard Ashworta. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Tři. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70 stejného autora, zpravodaj je proti, kdo je pro? 4, kdo je proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 27, tady máme zase technický pozměňovací návrh, Giovanniho nehlasujeme o něm a jdeme na 72. Helgi, zpravodaj je proti, kdo je pro? Helga, ale je osamocena, kdo je proti? Děkuji, zamítnuto. 73 Richarda, zpravoda je proti, kdo je pro? 3 proti, zdrželi se zamítnuto. 74 od Eidera a Gerana, zpravoda je pro, kdo je pro? Proti, liberálové EFD a pan Hartong, zdrželi se schváleno. Následující odstavec 75 pana zpravda je proti, kdo je pro? 3. Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 76. Dílčí hlasování, o to požádali autoři pozměňovacího návrhu. První část. Vlastně jde o vyškrtnutí první části Real, toho realistic approach. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pokud jde o druhou část hlasování, to znamená zrušení nebo vyškrtnutí druhé části, considers až po agriculture policy, tady je zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže druhá část pozměňovacího návrhu je vlastně schválena, tím pádem vyškrtnuta. 77 zpravodaj je proti, kdo je pro? 3 proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 od GUE, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, Ověřím to. Myslím, že většina je proti, ale raději bych to ověřil. Takže hlasujeme o 78. Zpravodaj je proti. Můžete hlasovat, hlasujeme. Končím hlasování. 14 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, takže je to zamítnuto. 79 Richarda, zpravodaje proti, kdo je pro? Dva. Proti? Zdrželi se? Většina proti. 80 od Richarda. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81 od Eidera a Gerana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 82 od Richarda. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83 od Helgy. Zpravodaj proti. Kdo je pro? tak to musím přepočítat. Devět. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84 od liberálů. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. 4. Zdrželi se. Schváleno. 85 od pana Gerbrandyho je pro. Kdo je pro? Proti? 3. Zdrželi se? Schváleno. 86, který je slučitelný, zpravodaj je proti, kdo je pro? Elektronicky budeme hlasovat. protože to je většina, která některé skupiny rozděluje. Zahajuji hlasování, můžeme hlasovat, končím hlasování. 14 pro, 22 proti. Nikdo se nezdržel, zamítnuto. Jdeme na další stranu, 87. Můžeme hlasovat unblock 87, 88, zpravodaj je proti. Takže unblock o těchto návrzích, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další odstavec 89 Richarda, zpravoda je proti, kdo je pro? Dva proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 od GUE, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. 91 od Helgy, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto, je to stejná většina. 92 od Richarda, zpravodaj je proti, kdo je pro? 3 proti. Zdrželi se zamítnuto. 93 od Goe, zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 od Alexandra Alvara, zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisu 4 u odstavce 40. Kdo je pro kompromis? Kdo je proti? Schváleno. Dostáváme se k návrhu 99. Ejdera zpravodaje proti. Kdo je pro? Jeho skupina Ague. Kdo je proti? Většina zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 100 od Richarda. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Zamítnuto. 101 od Richarda, zpravodaj je proti, kdo je pro? Dva proti, zdrželi se, jeden zamítnuto. 102 od Barbary Matera, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti, jeden, dva, tři, zdrželi se, schváleno. A tím pádem 103 je slučitelná? Ne. Ano, je slučitelná, říká Giovanni. Eider a Barbara jsou tedy slučitelní. Takže 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tournons la page. Dostáváme se na další eh, stránku 104. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 105 je stažen. Je to tak? Ano. Ovšem 106 ta trvá. Můžeme hlasovat unblock o 106 a 107? Ne. Takže 106. Pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Eh, EFD, liberálové a ještě jeden další, schváleno. 107, kdo je pro? Proti? Stejní plus Helga, většina je pro, zdrželi se, schváleno. A tím se dostáváme ke kompromisu 5, kdo je pro? Proti? 3, zdrželi se, schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 112. Richard. Kdo je? Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 113. GUE. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? 2. Proti? Hodně. Zdrželi se? Zamítnut. 114 Richard, kdo je pro? Zpravda je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 115 Heider, kdo je pro? Proti? Jeden je proti, zdrželi se schváleno. Další odstavec. Tady opět máme technický ústní pozměňovací návrh, který eh, nebude hlasován, ale budeme hlasovat o 116. Richarda. O 116, 117, 118 můžeme dohromady? Ne. Dobře, takže pouze 116. Pan Svoboda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 117. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 118, kdo je pro? Jeden pro, proti, zdržel se, zamítnout. 119, 120, 121, můžeme dohromady. Kdo je pro? Pan zpravodaj je proti. Nechcete dohromady? Dobře. Takže 119, kdo je pro? Jeden, proti. Strčili se zamítnout. 120, kdo je pro? 7 proti, zdrželi se, zamítnut. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Většina, eh, je to stejné. 122 eh, je přístažen. Bylo řečeno, že to už bylo v dřívějším usnesení a já nevidím žádný důvod, proč by to tady mělo být. Nemohl jsem o tom eh, mluvit s panem eh, s tím příslušným eh, zpravodajem Gebrandym a pardon, s předkladatelem, ale chceme hlasovat o tom, kdo je pro, proti, socialisté a demokraté, kdo se zdržel a pan Hertong. Zdrželi se schválen. Je to zajímavý eh, případ pozměňovacího návrhu, který byl stažen a přijmut. Schválen. 123 Helga Triple. Spravodaj je proti, kdo je pro? 123, kdo je proti? Zamítnut. 124 liberálové. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 125 Utah Hawk s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Pan zpravodaj. Eh, Ústní pozměňovací návrh se eh, týká zavedení některých příkladů Tam se hovoří o nějakých agenturách a já bych tam dodal konkrétní příklady, například Europol a další. A potom by ten text pokračoval tak, jak je původně v eh, pozměňovacím návrhu. Dobře, eh, autorka pozměňovacího návrhu souhlasí. Dobře, takže kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Proti? Tři. Zdrželi se? Schváleno. 126, Richard, Richard Ashford, pan Svoboda je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. A teď přijdeme k té části, která se týká dalších eh, nebo jiných institucí. 127 gran, kdo je, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, tři se drželi a je to schváleno. 128, e, pan Sloro je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schválen. 129, EPP, chtěli, abychom to rozdělili na tři části a já rozumím, že to je, chápu to tak, že o tom před chvílí hovořil Derek, tedy týkalo se to Evropské rady ve Strasburku. Dobře, takže pan zpravodaj souhlasí s free vote k té první části. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Ta druhá část musí být ověřena. Hlasovali všichni o druhé části? Končím hlasováním. 16 pro, 18 proti, zamítnut. Třetí část, kdo je pro? Proti. Musíme to ověřit. Mám pocit, že je tady většina, ale musíme to ověřit. Končím hlasování. Ne, ne, ano, je to 19 pro, 14 proti, jeden se zdržel, takže třetí část schválena. Tím už se dostáváme k dalšímu kompromisu, bez kompromisu 6 a bez pozměňovacího návrhu 136. Göran. I když to bude asi zklamání pro pana Hertonka, ale jak jsem navrhnul zpravodaji, jsem pro kompromis, tak to znamená, že pokud ten kompromis přijmeme, tak já budu muset eh, stáhnout můj pozměňovací návrh 136. Pane Hartongu, pokud je pozměňovací návrh stažen s jeho autorem, tak budete mít možnost nově předložit tento pozměňovací návrh sám za sebe, pokud si to budete přát. budeme o tomto pozměňovacím návrhu tedy hlasovat odděleně. Nejprve tedy hlasujeme o kompromisu eh, bez 136. Kdo je pro kompromis? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 136. Už to není pozměňovací návrh Gerana, ale pana Hartonga. Kdo je pro? 136. Jste pro? Samozřejmě. Kdo je proti? Zdrželi se? A tím pádem je zamítnut. Teď tedy 135 Dereka. Derek má ústní pozměňovací návrh, který je v textu Kolegové to budou vidět ve svém textu před sebou. Já jsem eh, tam chtěl pouze eh, dát tři roky pro indexaci. Kdo je pro tento technický pozměňovací návrh, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. A dále v odstavci 83 máme ústní pozměňovací návrh, o který, eh, tedy, který předložil Gerand Firm. Slovo airlines by mělo být nahrazeno podle jeho návrhu slovy air tickets. Takže musíme hlasovat. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro air tickets? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom 137 George Lyon padá, bylo to staženo. 138 eh, a 139 Gran, můžeme o tom hlasovat dohromady? Nemůžeme, dobře. Takže 138, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti. Elektronicky ověříme. Voty, voty, voty. Hlasujeme. Končím hlasování. 14 pro, 20 proti, zamítnut. 139, Gran, kdo je pro, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti. Liberálové a pan Harton, kdo se stržel? Helga se zdržela, schváleno. Potom tady máme tři návrhy pana Ashworta. Můžeme to udělat dohromady, dobře. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti, většina. Zdrželi se, zamítnuto. 143 Helga, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Většina je, eh, kde proti, většina, takže zamítnuto. Máme tady tři poslední pozměňovací návrhy, pan Ashford, taky můžeme dohromady, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Schvá- zamítnut. A teď v příloze tam máme všechna stanoviska výborů, která, které byly vyslány k předložení stanoviska a doníváme se, že všechna tato stanoviska jsou pokrytá hlasováním, ke kterému došlo ve výboru v rozpočtu, anebo padají právě v důsledku tohoto hlasování a ten výsledek bude připojen k usnesení. Nyní závěrečné elektronické hlasování o tomto usnesení. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, hlasujeme. Končím hlasování. 27 pro, 2 proti, 5 se stršilo, takže blahopřeji obou, oběma zpravodajům za tuto vynikající právu, za tuto práci, která korunovala měsíce práce a je to vlastně výsledek také hlasování o číslech a o komentářích pozměňovacích návrhů z minulého týdne. Budeme i nadále hlasovat? Nebudeme. Zbytek hlasování proběhne dnes odpoledne, protože pro, pro, především pokud jde o EGF, tak zatím ještě všechny skupiny nejsou připraveny. Končí tedy hlasování dnes eh, během dnešního dopoledne a tím se dostáváme k další části rozpravy o dosavadní zprávě, nebo... A slovo má pan Reimer. Pan zpravodaj, děkuji. Pane předsedo, kolegové, pondělí odpoledne v menším eh, složení, menší skupince jsme měli první rozpravu eh, k této prozatímní zprávě. Celkově bylo předloženo 202 pozměňovacích návrhů a po diskuzi pondělí jsme se pokusili s panem Kalfinem prodiskutovat nezbytné kompromisy a také u eh, kapitole vlastních prostředků jako eh, Jean-Luc Dehan a pan Jensen to převzali, protože je to součástí zprávy. A v pondělí odpoledne a v úterý pondělí a v úterý ve dvou eh, částech jsme se snažili pozměňovací návrhy co nejvíce integrovat, aniž bychom opustili základní linii této zprávy. V tuto chvíli máme 27 kompromisů. Myslím si, že ty můžeme všem předložit. Máme tam také několik ústních pozměňovacích návrhů. Chtěl bych ovšem jasně upozornit na to, že tato prozatímní eh, zpráva podle jednacího řádu slouží k tomu, aby postup souhlasu k víceletému rámci byl urychlen a zjednodušen a po hlasování ve výboru a na plenárním zasedání 23. října tato, tento návrh eh, tedy bude předložen radě, ale spojíme to s tím, eh, že jsme ochotni o všech částech víceletého rámce a interinstitucionální dohody vyjednávat, především s ohledem na skutečnost, že rada v tuto chvíli také zrychlila postup. Zatím samozřejmě nevíme, jaký to bude mít, jaký, jaký to bude mít výsledek, ale musíme Eh, samozřejmě zohlednit zvláštní zasedání Evropské rady 23.11. Musíme se dobře připravit na eh, tuto eh, schůzi, na toto zasedání a k tomu slouží právě tato zpráva. Jsou tam různá klíčová témata, kde jsme se připravili již dříve na základě zprávy Šure. Sure je tady otázka integrace strategie 2020 pro růst a zaměstnanost, potom jsou tady také určité informace eh, o výši výdajů, otázka lepšího vynakládání prostředků, potom eh, zvláštní problematika eh, in nebo outsourcingu velkých projektů, otázka lhůt a revize, ne review, ale revize v polovině období a naprostá nezbytnost mnohem pružnějšího rozpočtového, rozpočtového rámce, než je tomu tak dosud. A hovořilo se mimo jiné také o kapitole vlastních prostředků. Samozřejmě nelze vyloučit, že podle toho, jak bude naše nabídka přijatá, jak se k tomu postaví předsednictví rady a také podle aktivit nebo postojů pana Van Rompuje v listopadu předložíme Evropské radě ještě doplněné usnesení tak, abychom tady dodrželi naše červené linie, to, co opravdu chceme a co ne. Samozřejmě chceme, aby celý ten postup byl dostatečně rychlý, ale především je důležitá kvalita. I když si přejeme, aby to bylo uzavřeno do konce roku, je to v zájmu všech, ale zároveň tam musí být předložena určitá kvalita, kvalitní text. My jsme se pokusili eh, tam zachovat čtyři důležité věci. Přiměřené financování, samozřejmě důležitá je kvalita, to znamená, jak je možné za eh, tu paralelitu vyjednávání o MFF a víceletých programech, tedy eh, spolu sladit ty, vě, tyto věci. Souvisí to s proušností, se lhůtami, s harmonogramem, protože čím budou komplikovanější ta čísla, tím větší si to vyžaduje flexibilitu, protože jinak by to bylo příliš komplikované a samozřejmě um, tam musíme tyto věci zohlednit, zaměřit se na ně. Předtím, než kolega Kalfin se k tomu také vyjádří, chtěl bych říci, že se tady zatím ještě nehlasovalo, ale výborně jsme spolupracovali s konzultanty a se všemi spolupracovníky, ale samozřejmě eh, svět už je takový, že neustále přichází další překvapení, další aspekty, které nějakým způsobem v naší strategické úvaze musíme zohlednit. Pracovní skupina předsedů, jak víte, náhle hovoří o rozpočtu pro eurozónu. Ten, kdo sleduje informace, tak ví, že britský premiér je pro, výslovně pro, a to je tedy ten jeden tábor, ale pak jsou tady i některé členské státy, které zcela zjevně hledají nějaké východisko, nějakou cestu ven. Podle zkušeností eh, VETA k fiskálnímu paktu eh, a snaží se, aby eh, tedy ta situace nebyla permanentní. Ovšem, takováto cesta samozřejmě vyvolává mnoho otázek, proto úvaha, že vedle konsolidace a rozpočtové disciplíny udělat ještě další kroky v oblasti eurozóny. A, takže to je samozřejmě velká výzva a nechtěli bychom se jí uzavírat. Ovšem přál bych si, aby parlament a především náš pan předseda, aby trvali na tom, že těch 60 eh, miliard z toho prvního záchraného eh, deštníku eh, bylo z určitého rozpočtu poskytnuto. Takže my tady máme určité aktivity, pokud jde o eurozónu. A otázka samozřejmě je, proč bychom tak neměli dále pokračovat. Musíme o tom jednat, protože tady je mnoho paralelních činností v pracovní skupině, ke které byl přizván jakožto um, host i pan uh, předseda Schulz, i když je to v podstatě zbytečné. A potom uh, tady máme ještě další zprávy a také vyjednávání o víceletém finančním rámci. Není možné aby byl eh, vykonstruován nějaký výsledek, snížili jsme čísla ve víceletém finančním rámci a potom jak to teď vypadá. Budeme diskutovat o určitém vynaložení prostředků pro eurozónu. A o tom, jak to dopadne, ale to vlastně probíhá nezávisle na diskuzi eh, o víceletém finančním rámci. A já nejsem právník, ovšem myslím si, že toto je vlastně proti základním principům evropských smluv. Euro je pravidlo. Je to to, co vlastně souhlasí se smlouvou a ty země, které nevyužily výjimku, jsou vyzváni k tomu, aby se připojili k euru. Tato diskuze, která tady eh, probíhá, a kterou zatím ještě nedokážu zcela zanalizovat, v nás vyvolává otázky, co to znamená pro naši strategii a pro naši vyjednávací pozici. Není možné, aby pravidlo nebo to, jak to bylo vytyčeno, silné euro bylo eh, středem jednotného trhu a v tuto chvíli je to 17 členských států, ale zároveň to bylo jaksi outsourcováno a jádro obsahovalo ty slabší prvky Evropské unie. To podle mého názoru není eh, v duchu integračního procesu a proto tady vyvstává otázka demokratického principu a základu Lisabonských smluv, potom také intergovernmentálního vyjednávání. A proto se musíme zamyslet nad tím, jak tyto úvahy zpracujeme. Možná, že tady bude ještě nějaký, nebo možná, že tady nebude pozměňovací návrh, ale bylo by dobré, aby se frakce nad těmito otázkami zamyslely, tedy nad tím, jak je možné vyjasnit, nejenom pokud je o formulaci jednotného rozpočtu, a pozměňovacího návrhu 175 Gerana Ferma, který k tomu patří, ale možná bychom tam mohli ještě doplnit nějaké formulace do přílohy našeho usnesení. Měli bychom na tu situaci tímto způsobem reagovat, protože za určitých okolností se ten proces rozběhne tak, že už nebudeme moci to celé podchytit a ovlivnit v našem duchu. Po hlasování v rozpočtovém výboru v příloze této zprávy naleznete pracovní dokument zpravodajů, kde na základě hlasování předkládáme texty k víceletému finančnímu rámci a institucionální dohodě, doplníme je, abychom ukázali, že naše texty jsou schopny v tuto chvíli reagovat na vše, co se děje a že jsme schopni s tím mít do vyjednávání s radou. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Ještě kolega se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár doplnění. Nejprve chci poděkovat sekretariátu a politickým poradcům, protože eh, pracovali pod velkým tlakem a velice intenzivně, abychom dospěli k výsledku a děkuji také kolegům z ostatních politických frakcí, zvláště Reimerovi, s nímž jsme spolu pracovali těch kompromisech jsou velice obtížně dosažené dohody, a myslím, platí pro všechny frakce, ale snažili jsme se vytvořit dokument, který by mohl získat co nejširší většinu, protože to je velice důležité pro stanovisko parlamentu. Drželi jsme se zprávy Šure a také jsme si uvědomovali, že e, ta zpráva musí odpovídat kontextu víceletého finančního rámce. Snažili jsme se e, minimalizovat ty otázky, které se týkají spolurozhodování. Mě by velice zajímaly vaše reakce Myslím si, že většina těch vašich konceptů v kompromisech obsažena je. Chtěl bych poděkovat všem, kdo předkládali pozměňovací návrhy, protože mnoho z nich eh, je opravdu hodnotných a zlepšují zprávu. Ještě pár vět k tomu, co eh, řekl Reimer na závěr. Pracujeme na příštím FF uprostřed situace, kdy se objevují různé zvěsti, prohlášení o tom, že se připravuje jiný evropský rozpočet. A to nemůžeme pomíjet. A je velkým úspěchem, že už 11 zemí podepsalo dopis komisi ohledně posílené spolupráce eh, TT a to je novinka, protože parlament to zdůrazňoval, ale nevíme, jakým směrem se budou ubírat příjmy, jestli to bude v tom rozpočtu, o kterém diskutujeme, nebo v, nějakým, v nějakém jiném rozpočtu. A tato diskuse se týká eh, MFF, souvisí s víceletým finančním rámcem. Samozřejmě eh, jsme ještě v předběžné fázi, ale v parlamentu Eh, už jsou kolegové, kteří na tom pracují, včetně předsedy parlamentu, a to je otázka, kterou musíme velice bedlivě sledovat. Proto si myslím, že v této zprávě a v dalších zprávách, včetně té, o níž budeme hlasovat odpoledne, kde jsem byl vlastně předsedou pro ehm, stanovisko ke zprávě Tysen, tak eh, musíme tam koordinovat své metody, protože jinak také eh, u eh, MFF to naše stanovisko bude dosti ve vzduchu, pokud nevíme, jak to dopadne s rozpočtem EU. Jedná se o, některých, o některé zásadní zásady, které budou důležité pro další jednání. Děkuji. Děkuji. Jean-Luc se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedom. Jak řekli kolegové, tak Hans Jensen a já jsme pracovali na té části týkající se zdrojů. Ostatně předložili, no, zpracovali jsme návrhy k těm pozměňovacím návrhům. Jak víte, pane předsedo, tak ten původní cíl této zprávy byl ten, aby se upřesnila naše politická stanoviska, co se týká vazby mezi s, s vlastními e, zdroji. Snažili jsme se prostřednictvím naší práce a ve světle toho usnesení e, vysvětlit toto stanovisko. Nicméně bych se připojil k připomínkám obou zpravodajů, zpravodajů. Samo o sobě je pozitivní, že jedenáct členských států podepsalo dopis eh, požadující zesílenou spolupráci a daň z finančních transakcí. Nicméně tento projekt je také znečištěn, aby se tak řeklo, paralelními eh, diskusemi, jednáními, která byla zahájena. Někteří si přejí, aby to zdanění finančních transakcí sloužilo k financování různých eh, jednotlivých rozpočtů Evropské unie, abych tak řekl. A myslím si, že bude potřeba eh, diskutovat o přidělení alokaci prostředků eh, pocházejících ze zdanění finančních transakcí. Tato rozprava samozřejmě ovlivní eh, konečnou konfiguraci, konečnou podobu této daně. Také jsme chtěli vyjádřit stanovisko k návrhu komise. Víte, že komise chce, si přeje tedy vlastní zdroje mít eh, založeny na DPH. Cílem této práce bylo zdůraznit, že chceme uh, aby samozřejmě ta část týkající se DPH zůstala ve vlastních zdrojích, zatímco eh, ten komise má spíše tendenci jít směrem ke zrušení tohoto a eh, požadovat, aby, se to, aby to vycházelo z hrubého domácího eh, produktu. My jsme se tedy snažili zachovat tam tu část týkající se DPH. Děkuji, Hans Jensen. Děkuji. Také já si myslím, že Reimer a Ivajlo opravdu měli těžkou práci před sebou, když pracovali na kompromisech a chci jim za to moc poděkovat, protože se jim podařilo dosáhnout toho, že zpráva nebude příliš dlouhá a že nebude opakovat zprávu šure, což je určitě důležité. Pokud jde o vlastní zdroje, tady bych dodala jenom pár věcí k tomu, co už říkal Jean-Luc. Myslím si, že je důležité, abychom v této zprávě prohlásili, jak by měla vypadat politická dohoda, po níž jsme volali eh, při udělování souhlasu eh, s MFF jsme řekli, že toho nedáme, vlastně pokud nebude jasně dáno, jak to bude vypadat s vlastními zdroji. To je uvedeno v bodě 59 a to je určitě velice důležité, především v té poslední části, kde se uvádí, že v případě, že eh, nové vlastní zdroje nepovedou k podstatnému poklesu e, příspěvků členských států z hrubého národního důchodu, tak by komise měla předložit doplňující návrhy týkající se nových vlastních zdrojů. A v zásadě tady žádáme, aby tři orgány, tři instituce se zavázaly k tomu, že budou dál pracovat na vytvoření systému vlastních eh, zdrojů, což by vedlo ke snížení příspěvků členských států. Myslím si, že to je velice moudře formulováno a prosím, aby to výbor podpořil. Děkuji zpravodajům a ostatním řečníkům. Salvátor Garik požádal o slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dovedu si představit, že někteří kolegové budou hovořit o konkrétních problémech kompromisních pozměňovacích návrhů. Já za politickou frakci bych chtěl poblahopřát všem čtyřem kolegům, kteří pracovali na uh, zprávách. Myslím si, že to je velice kvalitní základ pro další vyjednávání s radou. Myslím, že se drží linie, linie zprávy Šure, kterou jsme schvalovali v roce 2011. Myslím si, že tu zprávu ještě eh, zlepšuje, aktualizuje. Uh, a umožňuje vést realistická vyjednávání s radou který je, myslím, pevně přesvědčen o tom, že, nebo rozhodnut o tom, že chce snížit ty původní částky nejen eh, eh, parlamentu, ale i toho původního návrhu komise. Myslím si, že tato zpráva eh, ukazuje alternativní cesty, jak vyvíjet tlak na radu. Především pokud jde o vztah mezi flexibilitou a finančními příděly, to je určitě velice důležité, protože pokud nebudeme mít dostatek zdrojů pro splnění programu společenství, eh, je třeba, abychom dosáhli toho, že eh, u rozpočtu bude maximální politická flexibilita. To je samozřejmě otázka jak politická, tak eh, technická a určitě souhlasím s touto zprávou a možná bych eh, požádal ostatní politické frakce i jednotlivce, abychom se snažili pracovat na základě těchto kompromisů. Myslím si, že jsou takovým společným jmenovatelem. Samozřejmě řada z nás třeba nebude souhlasit s některými odstavci, ale myslím si, že ta zpráva by skutečně měla vycházet z kompromisů, které připravili zpravodajové, eh, tak, aby ty eh, individuální pozměňovací návrhy se eh, prostě nějak nemnožily, protože by pak třeba nezískali podporu dalších frakcí a navíc by do určité míry mohli trochu poskvrnit ten konsens, kterého jsme dosáhli u kompromisu. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Helga Triple se hlásí o slovo. Děkuji, Alena. Já bych chtěla nejprve jasně říci, že náš společný zájem musí být v tom, abychom dostali co nejvíce prostředků pro Evropské unii, abychom byli nezávislejší. Myslím si, že to vlastně na to nesmíme zapomenout. Dále musíme jasně stanovit, když půjdeme do těch jednání, že my z hlediska parlamentu, a to musíme takto komunikovat i vzhledem k veřejnosti, není ochoten, není připraven se pustit do takové hry vlastně, kde vlastně by nám chtěli odejmout, omezit určitá práva, tak aby se vlastně potom připravil nějaký samostatný rozpočet pro eurozónu a vlastně bych, pro tomto bychom potřebovali novou mezigovernementální tedy uh, smlouvu. Vlastně to by byl nástroj, kdyby se omezili, omezila práva Evropského parlamentu. To vlastně eh, v tomto smyslu by vlastně volají někteří po větší evropské demokracii a podle mého názoru toto je cesta kterou bychom neměli eh, jít, jakožto tento parlament, a to musíme říct jasně. Chtěla bych se s vámi podělit o několik citátů z EU Observer, budu to číst anglicky. Um, backs separate eurozone budget. Summit EU podporuje vlastní rozpočet. Členským státům se stále více líbí myšlenka, že by byl rozpočet pro eurozónu. Uh, pos Polední návrhy závěrů před posledním summitem totiž jasně odlišují rozpočet eurozóny a rozpočet EU. A pak další citát. Poslední znění myšlenky rozpočtu eurozóny, tak jak už to zasnělo v červnu, ukazuje, že stále více vzniká konsenzus v členských státech za předpokladu, že to nepoškodí stávající eh, jednání o eh, rozpočtu 2013 až 2020. A to platí i pro země, které jsou mimo eurozónu, eh, které si dávají pozor na dvorychlostní Evropu, tak se jim ta myšlenka líbí za předpokladu, že to nebude znamenat více peněz. Polský ministr zahraničí řekl pro gazetu Vyborču 10. října, že tato země se nebojí rozpočtu pro eurozónu, protože by byl oddělen od společných evropských rozpočtů prostředků. Navíc se nehovoří o něčem, k čemu dojde 1. ledna 2013 myšlenka ještě neuzrála a je těžké si představit, že by takový mechanismus začal fungovat od roku 2013. Doplnil ministr zahraničí také poznamenal, že není jasné, jak by ten zvláštní rozpočet byl využíván. Určitě by to nějak muselo být navázáno na hospodářskou politiku a konkurenceschopnost v eurozóně. Diskuse o tomto tématu ale tedy podle polského ministra neskončí rychle. A teď, co k tomu řekl pan Cameron? Pan Cameron řekl, že přijde čas, kdy budeme muset mít dva evropské rozpočty. Jeden pro jednotnou měnu, protože Eh, ty, to země se musí více podporovat a potom možná širší rozpočet pro všechny ostatní. Takže můžeme vidět, jaká jsou rizika, eh, o co tady jde, a my, jakožto parlament, bychom rozhodně měli hájit své zájmy a říct jasně, jak si to představujeme. Samozřejmě je tady řada dobrých důvodů pro vlastní zdroje, možná by to přispělo k chytřejšímu a lepšímu vynakládání prostředků, ale musí to být součástí jednotného evropského rozpočtu a to musíme dát v současnosti jasně najevo. Merci, Helgo. Děkuji, Helgo. Jan Muldra se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajům za úsilí dosáhnout kompromisu. Myslím si, že je to velmi důležité v této době, kdy eh, jako parlament musíme do eh, značné míry vytvořit jednotnou frontu proti radě. Takže je velice důležité, abychom se nezdržovali maličkostmi a především usilovali o jednotu. Potom, pokud jde o ty zvěsti, které se objevují, eh, daň eh, z finančních transakcí eh, v 11 zemí, bude existovat separátní rozpočet pro eurozónu a tak dále. A já si myslím, že je velice důležité, aby komise tady zaujala velmi jednoznačnou pozici k tomu, jaká je situace s ohledem na smlouvy. A nejsem si jist, jaká ta situace je. Eh, komise má právo iniciativy a na základě toho rada a parlament potom rozhodují. Jaká tedy bude pozice komise? K těmto všem zajímavým návrhům oddělených rozpočtů a tak dále. Bude to velmi důležité. Nemyslím si, že pokud Rada 22. a 23. listopadu se na něčem dohodne, na něčem, na základě čeho bychom měli vyjednávat. To se mi nezdá. Myslím si, že bychom měli vycházet z toho, co říká komise, protože ta má právo iniciativy. A myslím si, že tedy budeme potřebovat dobré právní poradenství, abychom věděli, jak to vypadá ve vztahu ke smlouvám. Jutta Haug. Děkuji, Jutta Haug se hlásí. Ano, já jsem se přihlásila, abych do, dodala něco malého. Samozřejmě souhlasím s tím, jak Reimer a Ivajlo to celé uvedli a jak to připravili. Vidím ale, že zde u té průběžné zprávy narážíme na stejné potíže, na jaké jsme narazili, nebo alespoň já u Giovanniho zprávy. Jde o ty agentury a můj zájem, co se týká agentur. To není zájem SND, ale to je vlastně mezifrakční, nadfrakční zájem. Je to vlastně zájem i EPP. Vlastně již více než tři roky pracujeme v této mezi skupinové pracovní skupině, tak abychom poslední, bylo podepsána dohoda posledního července a teď zde přicházíme s pozměňovacími návrhy a s tím vycházejícími kompromisy tak, aby se to všechno ještě zlepšilo. To nemůžeme Protože já si myslím, já si myslím, že tady v té pracovní skupině, tady se podílely všechny frakce, nebo téměř všechny frakce a spolupracovali. Z tohoto výboru jsme tam byli tři, Ann Jensen, Inge Gressle a já. A my jsme přece, nebo všichni kolegové dostali informace od nás. Nebyli jsme nějaký tajemný kroužek, ale my jsme tam diskutovali, ale také tlačili k tomu, aby se to realizovalo. Když teď stále budeme ještě předkládat pozměňovací návrhy, dělali, jako by to byly nějaké zbrusu nové nápady a jakoby bylo to, co nejlepší můžeme říci ohledně agentur, tak pros, bych mohla poprosit všechny kolegy, prosím, přečtěte si společný postup a také to, co bylo dohodnuto s komisí, totiž to, že co do konce letošního roku tedy bylo dohodnuto. Škoda, že Monika tady není, tam bylo z 50% práce Moniky Holmajer Angebrandy tady taky bohužel není, ale prosím, přečtěte si to, co jsme dohodli. Budou teď vlastně komise bude přepracovávat postupně to, na čem my jsme se dohodli a vlastně jsou tam poskytnuta objektivní kritéria, která by my, ne my sami, my jsme pouze část těch zákonodárců, ale samozřejmě rada také. To, co by nám, abychom se měli tedy rozhodnout, buď ty agentury zahrnout úplně, anebo vlastně nějak eh, spojit, tak aby ten pen, ty peníze byly vlastně vydávány efektivněji, účinněji. Ale prosím, neměli bychom teď očekávat a všechno to, co je uvedeno teď ve společném, v tom spole, common approach, neměli bychom to teď přepracovávat. Já si myslím, že vlastně ta poslední verze kompromisu, to je kompromis 21, Měli bychom to ještě propojit s jinými věci, neměli bychom to takto nechat. A proto jsem teď tak dlouho tedy hovořila. Ještě rá, ráda bych už jsem vlastně to tež chtěla říci před hlasováním o Giovanniho zprávě, ale neměla jsem k tomu příležitost. Opravdu si myslím, že bychom stále neměli vlastně zmenšovat tu naši práci, jako bychom všechno chtěli znovu předělávat, jako bychom toho, čeho jsme dosáhli ve, s také s komisí v rámci té práce, jako bychom to chtěli znovu spochybňovat a jako bychom chtěli začínat znovu od začátku. 20. Ano, v tom textu to, co bylo nejpozději rozdán, to bylo číslo 20, předtím to bylo číslo 21, tak teď přesně nevím, ale týká se to těch agentur. Pokud někdo opravdu bychom měli něco konkrétně říci k agenturám, tak si myslím, že bychom měli odkázat na náš common approach, na ten společný postup. Ale, takže toto jsem chtěla říct, omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Děkuji, Juto. Takže hodně kolegů požádalo o slovo. Nejdříve budou pokračovat koordinátoři a potom dám ostatním slovo Geran Ferm. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velmi poděkovat zpravodajům, odvedli vynikající práci a myslím si, že bylo velmi moudrým rozhodnutím přijmout model dvou spoluspravodajů, pokud je o tuto zprávu, protože díky této situaci teď můžeme zajistit velkou jednotu, což je velmi důležité, pokud chceme mít nějaký vliv v tomto vyjednávání. Také doufám, že časový tlak, kterému jsou vystaveny členské státy, aby se dohodly před summitem koncem listopadu, je, je, to, je, ta, je tady, je to velmi ambiciozní a je to fakt, ale doufám, že to povede k tomu, Eh, abychom eh, tedy zabránili tomu nejhoršímu, kde některé členské státy budou eh, hájit škrty v rozpočtu, další budou hájit soudržnost a nic nevz, nevzbude na vědu, výzkum, inovace. To by opravdu byl ten nejhorší scénář a já doufám, že se nám podaří tomu vyhnout. Potom několik připomínek k třem dalším záležitostem, jednak ke společné zemědělské politice. Opravdu eh, vím, že jsou tady pozměňovací návrhy eh, i od naší skupiny v tom smyslu, že bychom měli změnit formulaci eh, výboru, tedy zprávy Šure a tady jsem diskutoval s Johnny, Gianni Laviou dnes dopoledne, protože hlasujeme také o našich stanoviscích o společné zemědělské politice dnes eh, tedy odpoledne. A já si myslím, že bychom se měli držet toho znění, co je ve zprávě všude, protože jinak tady vyvoláme velké problémy eh, eh, v tom, aby bylo tedy jasné, co vlastně chceme, pokud jde o společnou zemědělskou politiku. Potom další Connecting Europe Facility, tam je kompromis 8 a to je trochu v rozporu se stanoviskem, které už jsme přijali ve výboru pro rozpočet. Já chápu, jaké k tomu vedly důvody. Je tady uvedeno, že alespoň během prvních let bychom měli respektovat eh, národní eh, částky v rámci tohoto fondu, ale eh, já bych chtěl připomenout, že cílem je vytvořit evropskou přidanou hodnotu, evropskou síť a já samozřejmě chápu, ale ten důvod pro tento kompromis a jsem ochoten na to přistoupit, i když prosím nezacházejte dále, protože v tomto případě eh, bychom eh, vlastně eh, rozředili ten smysl Connecting Europe Facility. Na tuto formulaci ještě jsem ochoten přistoupit, ale nic dalšího už ne. Potom a to je hlavní otázka, rozpočet eurozóny a ty další věci. Myslím si, že je velmi důležité, abychom se drželi našich zásad, abychom Eh, se drželi eh, pozměňovacího návrhu 175 a potom eh, Kalfin 15 ve zprávě Tysen. Toho bychom se měli držet, neměli bychom se odklánět od naší pozice jednotného rozpočtu, respektu smluv a tak dále. Já samozřejmě vím, že musíme velmi sledovat jak se ty věci vyvíjí, o čem se diskutuje, ale myslím si, že by to byl opravdu dramatický krok směrem eh, k dvourychlostní Evropě. A měli bychom se zamyslet také nad tím, co dělá pan Cameron. Eh, myslím si, že je naprosto zřejmé, že i když má pozitivní vysvětlení pro své přání souhlasit s tím, že země eurozóny eh, tam tedy chtějí mít jiný přístup, tak to chápu, ale na druhé straně to bude znamenat méně příspěvku ze strany Spojeného království. To je to, oč on usiluje a pokud se vydáme touto cestou, tak si myslím, že budeme mít obrovské problémy. Na druhé straně e, samozřejmě musíme sledovat to, co se děje a je jasné, že ten proces je velmi rychlý. Možná, že bychom se měli snažit skoordinovat předtím, než bude závěrečná lhůta e, pro plenární zasedání. Pokud se něco nového objeví, nějaká událost, tak potom možná koordinátoři se spravodajem by se měli eh, sejít a předat si aktuální informace předtím, než se definitivně rozhodneme o tom, jak bychom na plenárním zasedání měli hlasovat. Ovšem zatím mě nic nepřesvědčilo o tom, že bychom měli udělat něco jiného, než se držet těchto zmíněných pozměňovacích návrhů. Děkuji. Pan Klute. Děkuji pane předsedo. Chtěl bych začít poněkud kriticky. GUE nebylo eh, k vyjednáváním o kompromisu pozváno, alespoň já o tom nevím, takže byl bych velmi rád, kdybychom na toto vyjednávání o kompromisech v budoucnosti pozváni byli. V jiných výborech to tak je, že je pozvána i GUE. Pokud jde o obsah, mohu podpořit mnohé a my podpoříme to, co tady bylo řečeno o právech parlamentu. Myslím si, že tady tahneme za jeden pro vás ve všech frakcích. Chtěl bych to tady jen zdůraznit, vždy jsem to také eh, říkal na kontaktní skupině. Ovšem eh, důležité je, tím důležitější, abyste nás také tedy pozvali na to vyjednávání o kompromisech. Potom ještě konkrétně daň z finančních transakcí, protože ta se objevuje ve zprávě. Myslím, že by bylo dobré, z pohledu naší skupiny by bylo dobré, kdybychom toto vyžadovali ještě důrazněji. Na ekonu jsme o tom diskutovali velmi intenzivně. Z ekonomického pohledu na ekonu vzniknul široký kompromis, velký, široký souhlas s daní z finančních transakcí a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom zde toto ještě silněji vyjádřili a tím bychom vlastně i posílili spolupráci mezi výbory. Je to tam, ale myslím si, že by to tam mělo být zřetelnější. Eh, nejen z rozpočtových důvodů, ale i z rozpočtových důvodů by bylo dobré na to upozornit. Je to možnost posílit vlastní prostředky a já bych uvítal, kdyby to tam bylo výrazněji naformulováno. Merci bien. Sidonia. Děkuji, Sidonia. I would like to join those that, uh... Chtěla bych se připojit k těm, kteří děkovali eh, zpravodajům a všem, eh, kteří pomohli připravit kompromisy, které podle mého názoru velmi odráží diskuze, které proběhly a je, představují velmi dobrý základ pro hlasování, které proběhne zítra. Chtěla bych se s vámi podělit o úvahy ke třem věcem, ke kompromisům, pozměňovacím návrhům, které nebyly zohledněny v kompromisech a potom třetí věc. Chtěla bych se vyjádřit k otázce možného vytvoření rozpočtu pro eurozónu. Tedy ke kompromisům chtěla bych zopakovat, že mi připadají velmi rozumné, velmi inkluzivní a korektní a v tuto chvíli se zaměřím na ty, se kterými mám problémy, ale eh, samozřejmě jsou tam i ty věci, se kterými souhlasím. Nejdůležitější otázka je eh, v souvislosti s politikou klimatu. Eh, souvisí to tedy s kompromisním pozměňovacím návrhem 6. Mám problém podpořit jedno prohlášení v tomto pozměňovacím návrhu který souvisí s eh, eh, potíráním klimatických změn, kde by to vešlo, vedlo k tomu, že asi 20 výdajů by se týkalo 20 eh, z evropského rozpočtu by šlo na potírání klimatických změn. To mi připadá, že je příliš vysoké procento. Samozřejmě Eh, že by to mohlo navazovat na něco, na čem jsme se dohodli dříve, ale já si myslím, že ne, že jsme se na eh, žádném takovém striktním čísle nedohodli. Potom kompromisní pozměňovací návrh číslo 11. Tady mám velké pochybnosti, pokud jde o směšování dvou eh, prvků přímé platby pro zemědělce a finanční prostředky na venkovský rozvoj. To, já si myslím, že není dobré to smíchat v jednom kompromisním návrhu. Možná bychom to mohli nějak upravit, anebo o tom hlasovat odděleně. Samozřejmě e, že je to důležité, ale není to eh, to stejné. Venkovský rozvoj a přímé platby v tomto kontextu to nesedí. Potom kompromisy. Mm, myslím, že prozatím by to stačilo a vrátila by se k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Byly předloženy pozměňovací návrhy, které chtěli zdůraznit roz, prorůstový rozměr evropského rozpočtu, ale já si myslím, že je to v poslední době velmi sporné. Vynořila se celá řada argumentů, které eh, spochybňují, že rozpočet je prorůstový a vytváří pracovní místa zaměřený na investice. Já sama si myslím, že tomu tak je takže bych chtěla požádat zpravodaje, aby zvážili ty pozměňovací návrhy, které chtějí zdůraznit tento rozměr evropského rozpočtu, tedy to, že přináší impulzy pro růst hospodářství a pracovních míst. Potom rozpočet eurozóny. Poslední věc. Samozřejmě nemůžeme zavírat oči před tím, že se něco děje, ale zatím nemáme dostatek informací. Bohužel nejsme zapojeni, Evropský parlament není zapojen do probíhajících příprav nebo tedy no, příprav eh, rozpočtu eurozóny. Takže moje hlavní otázka je, jakým způsobem budeme zapojeni do Eh, vytyčování, nastavování rozpočtu eurozóny. Není to vůbec jasné a je velmi znepokojivé, že máme pouze přihlížet a dozvídat se informace z novin. To je velmi frustrující, pokud nikdo z parlamentu do toho nebude zapojen. A minimálně bychom měli volat potom, aby Evropský parlament byl do tohoto procesu zapojen. Rozumím obavám kolegů, které souvisí s tím, že tady není dostatek informací o stanovisku Evropské komise. To jsou informace, které potřebujeme. Musíme zdát takové stanovisko a pokud neexistuje, mělo by být vytvořeno. A poslední poznámka. Eh, zatím bych váhala, pokud jde o vytvoření jasné pozice, pokud jde o tento rozpočet, protože to by znamenalo mnoho práce a je nerealistické, že ve zprávě, eh, na které pracují Böge a Kalfin, jsme byli schopni vytvořit pozici k evropskému rozpočtu. To přece není účel této zprávy a vyžádalo by si to mnohem více práce. Obecně se dodívám, že bychom se v této zprávě měli držet toho, že chceme eh, vyslat eh, jasný signál na listopadovou radu a potom také, pokud jde o tu říjnovou radu a eh, rozpočet eurozóny, tak bychom měli udělat všechny ty kroky, které jsou potřeba k tomu, abychom byli zapojeni do toho procesu. Yeah. Děkuji, Sedonia, pan Naranjo. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho, protože to, co tady kolegové říkali dosud, bylo velice zajímavé a s většinou toho mohu souhlasit. Já velmi souhlasím s tím, co říkal Jeren Ferm a kolega Reimer, pokud jde o iniciativy, které se teď eh, množí jako houby po dešti pokud jde třeba o rozpočet eurozóny nebo o příjmy, daň z finančních transakcí a podobně. Ukazuje to, že kontext krize a institucionální kontext, eh, v němž se pohybujeme, je trochu eh, zoufalý, abych tak řekl. Chtěl bych poblahopřát našim zpravodajům, protože odvedli velice důležitou eh, práci a také efektivní. A myslím, že pokud jde o kompromisy, Eh, tak eh, ta jejich tvorba je samozřejmě složitá, ale já bych chtěl zpravodajům a kolegům předestřít několik eh, drobných úvah u kompromisu 10, který se týká odstavce 21. V tom původním znění konč, věta končila should be maintained at least at the level of uh, 2000 10 eh, až 2013. A pak tady je věta, která, myslím, trochu nezapadá do filozofie a ducha té zprávy, protože se tam hovoří o otázkách legislativního rámce. Zavádí se tam tedy diskuse, která podle mě do té zprávy nepatří. A kromě toho je tam odkaz na určitý typ regionů, který v kontextu škrtů, o nichž hovoří rada, mám pocit, že to trochu narušuje sílu tu zprávu té zprávy. A já bych chtěla, aby ta zpráva byla opravdu silná, aby to ta zpráva byla jasná, aby získala co největší konsenzus. A já bych tedy chtěla navrhnout toto kolegům, a aby se nad tím zamysleli, především naši úžasní zpravodajové, zda by se to nedalo ještě nějak pozměnit, protože myslím, že to původní znění odstavce 21 bylo výborné a je tedy škoda ho měnit. Koleg Děkuji, paní kolegyně Nadežda Něnska. Искам също да поздравя докладчиците, господин Бьоги и... Děkuji, ráda bych poblahopřála zpravodajům za Eh, tuto vynikající zprávu. A také eh, bych jim chtěla poděkovat za velice odvážný přístup, jehož cílem je tolik očekávaná změna systému přímých plateb pro zemědělce a také jim děkuji za kompromisy, kterých se jim podařilo dosáhnout. Je to velice důležitý, silný signál pro zemědělce ze zemí, jako je Bulharsko nebo z pobaltských zemí, kteří vlastně musí plnit stejné požadavky, zajišťovat stejnou kvalitu potravin, plnit jiné požadavky a je tedy normální, že očekávají, že přímé platby budou stejné jakožto platby, které se poskytují do ostatních zemí. Je to skutečně vizionářský přístup a děkuji oběma zpravodajům a parlamentu za tento přístup. Děkuji, Naděždo. Pan Bonmanis. I just want to, to support report. Já bych jenom chtěl podpořit zpravodaje. Pokud jde o kompromis 10 u odstavce 21 a kompromis 11. Tady bych jich těm eh, chtěl vyjádřit svou podporu. Já myslím, že se skutečně udělalo maximum. A já tedy podporuji oba tyto kompromisy. I když ten můj návrh v nich není úplně obsažen, tak myslím, že ten výsledek je velice kvalitní a děkuji za něj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat kolegům zpravodajům za vynikající práci a chtěl bych se vrátit kompromis, ke kompromisu 11, který se týká společné zemědělské politiky. Zde jsem si také dovolil předložit pozměňovací návrhy. Možná extrémnější, než je ten kompromis, který eh, je předkládán. Ale chtěl bych se konkrétně eh, dotknout dvou bodů. Je celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají nového víceletého finančního rámce, nejen zmražení rozpočtu 2013, ale také těch stropů, mezní, eh, limitních hodnot výdajů. To jsou vlastně ty stropy z předchozího víceletého rámce. A chtěl jsem připomenout, že samozřejmě vzhledem k rozdílům mezi stropům výdajů v rozpočtu na letošní rok by to, byla dosti, byl, to byl dosti zásadní rozdíl. Takže jsem chtěl navrhnout kolegům, aby využili pozměňovacích návrhů socialistické frakce, aby se lépe uh, upřes, více upřesnili tyto vazby nebo tyto odkazy. Uh, kde se odkazuje na první a druhý pilíř. Podle mě je to správné, protože vlastně v něk- tam obsah prvního pilíře někdy se převádí a někde zase má více, je více relevantní druhý pilíř, takže se mi zdá, že toto je správné. Další eh, aspekt, o kterém bych se rád zmínil, to jsou ty stávající rozdíly mezi členskými státy, regiony a zemědělci. Proč? V návrhu komise, jak si asi pamatujete, se navrhovalo snížení těchto eh, rozdílů. A potom v té debatě v rámci výboru pro zemědělství se hovořilo o snížení. A v tom kompromisním návrhu zde se říká snížit stávající rozdíly. Tak podle mě to odpovídá spíše návrhu komise. To znamená, aby se nahra- nahradilo to, co existuje, tím výrazem snížit stávající rozdíly. Děkuji. Ano, výborně. Takže Děkuji kolegovi Lavia. Paní Inge Gressler se hlásí. Děkuji. Já bych také chtěla říci, že tady vlastně ten požadavek na rozpočet eurozóny nás určitým způsobem zneklidňuje. Myslím, že se musíme nějakým způsobem poradit, jak tedy, jak se k tomu postavit, co, eh, co by eh, tento rozpočet eh, znamenal. Je to, byl by to nějaký druhý rozpočet, takže otázka je vlastně hlavy států a regionů, stejně tak, jak to dřív bylo u u králů, vlastně u monarchů. Oni se trošku tak chovají, vlastně rozhodují o e, prostředcích a a někdy vlastně nezohledňují rozhodnutí e, e, parlamentu, takže zde musím souhlasit s kolegou. Je jasné, že mají své důvody, ale musím si že vlastně Evropa je, je vlastně ve složité situaci, musíme se proti tomu bránit. Eh, parlament eh, evropský vlastně vždy eh, našel určité řešení. Potom je samozřejmě problém a rady. Naši kolegové ze zemí mimo eurozónu se určitým způsobem zdrželi, ale my se musíme proti tomu postavit, bránit. Děkuji. Inge. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajům za kvalitní práci a za jejich laskavou disponibilitu, kterou nikdy nespochybnili. Co se týká socialistické frakce, chtěl bych se vrátit ke dvěma příspěvkům Garana Ferma a Jute Haug. A chtěl bych říci, že u kompromisu 8 který se týká obtíží, které máme s těmi deseti eh, miliardami eh, euro eh, fondu soudržnosti ve spojení s Eurofacilities. Nyní se vedou jednání, která celkem dobře pokračují s výborem Regi a Tran a s příslušnými zeměmi, které mají samozřejmě své problémy a jak říkal Geran, tak toto znění je maximalistické. Je to skutečně maximum toho, co můžeme si přát protože pokud bychom neměli ten seznam, tak si myslím, že to jde trošku daleko, že to je opravdu maximum. Takže musíme dávat pozor na to, aby význam tohoto textu nezasahoval do těch jednání, která jsme vedli. Druhá připomínka, chci říci, že zcela souhlasím s připomínkami Juty k o pozměňovacím návrhu 21. Mám pocit, že se vracíme k práci, k dohodě, která již byla uzavřena. A druhá připomínka se týká toho, že samozřejmě je zde vize rozpočtu, která říká, je potřeba vše optimalizovat, musíme se podívat, zda nemůžeme něco lépe koordinovat, lépe soustředit. Já si kladu otázku, zda zatím vším, to jsou dva pozměňovací návrhy z mé frakce, jako šéfa delegace, to nevadí. Táži se, zda zatím vším není tlak určitých vládních agentur, které nechtějí více evropské integrace a které spíše chtějí, abychom přišli o ty integrační prostředky. Takže já jsem velice proti nebo velmi chladně se stavím k tomu kompromisu 21. A potom ještě poslední věc, pokud se týká rozpočtu eurozóny. Myslím si, že to typicky patří k vlastně současným vlnám. Víme všichni, že se hovoří o společném trhu, jednotné měně, ale jsou zase někteří, kteří zůstali vně, kteří zůstali mimo. Ale potom je obtížné budovat jednotný trh, když bychom neměli eh, měnovou solidaritu. A a samozřejmě ty rozpočtové aspekty, stejně tak jako finanční, bankovní, měnová unie, to všechno patří do stejného balíčku. Já si myslím, abych zareagoval také na správnou připomínku Ingeborg, že ve skutečnosti otázka není jakým způsobem bude spravován ten rozpočet eurozóny, pokud se objeví asi ne teď, ale bude to později, tedy jak, se bude, spravo, jak bude spravován, zda bude řízen stejně jako rozpočet v současné době, ale spíše otázka, jak bude řízena relikvie těch rozpočtů, eh, těch, kteří vyjádřili opt-out vlastně, protože rozpočet je hlavní faktor integrace státu a pokud přispívá méně, tak vlastně přispívám k obecnému opt-out, takže si myslím, že musíme velice být bdělí, ostražití vzhledem k tomu, co se zde děje. Není to ani tak žádost těch nebo, kterých států, je to nevyhnutelný vývoj, protože vlastně vznikaly i jiné unie a všechno toto mělo dopady na rozpočet samozřejmě. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Myslím si, že tato rozprava byla opravdu vzrušená, byla obohacující, byla zajímavá a pokryla všechny aspekty problémů, které jsou zde vyloženy na stůl. A samozřejmě také děkuji zpravodajům za kvalitní práci, kterou odvedli a za to, že dokázali skutečně spolupracovat v týmu, zohlednili stanoviska jednotlivých kolegů. Několik připomínek z mé strany. Nejprve chtěl bych připomenout, jak Reimer už to učinil, harmonogram časový, který je před námi a je velmi nabitý. Budeme hlasovat o této zprávě, nebo je více zpráv tedy, ale o celém tom kompaktním balíčku zítra. Takže někteří se zmínili o tom, že některé návrhy, některé, u některých kompromisů by se ještě mělo něco vyjasnit, upřesnit a příští týden na základě tohoto hlasování delegace parlamentu, to znamená výboru pro rozpočet, zpravodajové a já se setkáme v Lucemburku na Radě tedy pro všeobecné záležitosti. Jsme pozváni na schůzi Rady, takže není to pouze setkání s kyperským předsednictvím, ale vlastně se všemi ministry se kterými budeme eh, tedy eh, na pracovním obědě no, a budeme diskutovat o těchto věcech. Takže hlasování zítřejší je velice důležité, protože samozřejmě není to přesný obrázek hlasování na plenárce, ale každý víme, všichni víme, že u takovéhoto téma, tématu je hlasování výboru rozpočtového a plenárky se velmi blíží, jsou velmi podobná tedy. A, tak to je první připomínka. A druhá připomínka. Učiňme si čas, pár vteřin a potěšme se politickým úspěchem, kterého jsme dosáhli tím, že jsme vlastně eh, vnutili nebo iniciovali tu debatu o vlastních zdrojích podaří se nám eh, určitým způsobem zvrátit to důkazní břemeno. A pamatujete si, že v tomto rozpočtovém výboru jsme byli první, kteří jsme říkali, že už nemůžeme takto pokračovat, už nemůžeme financovat evropské politiky, nemůžeme financovat nové kompetence dané Lisabonskou smlouvou, pokud zůstaneme uzavřeni v této, v tom, v této silové, tedy kamizole, kde vlastně jsou, je to kompletně propojeno s národními rozpočty, to bylo pravda před krizí a je to ještě více to platí teď v období krize. Takže to v první když jsme o tom začali diskutovat, tak to vlastně vzbudilo ironii, skeptický velmi přístup, nechuť jednat o tom. Vzpomínám si, že v létě 2011, když komisař Levandovsky začal jménem komise Eh, se zabývat těmi analýzami, pak dal rozhovor v srpnu, tak to vyvolalo skutečně zvednutí štítů a vlastně velmi odmítavý postoj všech ministrů financí. Dnes máme konkrétně návrhy na stole a konečně už Nikdo nes, nepopírá, že je potřeba revidovat tu část týkající se zdrojů. Je zde ještě obrovský rozdíl eh, ohledně obsahu těchto cílů a o dosahu. Ale v každém případě to důkazní břemeno se nám daří tedy přesunout ho na ty, kteří chtějí udržet ten status quo. A díky naléhání a tedy výdr, naléhavosti parlamentu vlastně, kdy komise předložila návrhy, zejména návrh zdanění finančních transakcí. Takže po tě, z tohoto skutečně můžeme mít radost a to, že parlament ukázal prstem na skutečné téma a skutečně naléhavě vyzval Evropskou komisi, aby předložila konkrétní návrhy, tak tím jsme přispěli k tomu, že ta debata pokračuje ku předu. Samozřejmě od začátku, pokud jde o zdanění finančních transakcí, tak zde je určitý nejednoznačný postup je zde eh, daň, daň Šemeta a daň Levandovský, abych to trošku eh, zjednodušil. Šemeta navrhuje eh, právní základ bez propojení s evropským rozpočtem a Levandovský navrhuje, aby tato daň, pokud vznikne, aby tedy byla součástí nových vlastních zdrojů. A dnes jsme od včerejška v situaci, kdy tedy ty podmínky jsou splněny k zahájení skutečné posílené spolupráce. V mezičasu to je tedy pro nás nový úspěch. Na začátku, na základě návrhu eh, o daní z finančních transakcí, zde také byly úsměvy a naprostý skeptický přístup v hlavních městech s připomínkou bude potřeba jednomyslnost. Některé země, Spojené království, Švédsko, Lucembursko a tak dále s tím nikdy nebudou souhlasit, takže ta myšlenka je mrtvá předtím, než vůbec se zrodila. Ale vidíme, že ne. Můžeme dosáhnout zesílené spolupráce. Samozřejmě to nepřinese tolik peněz, jako kdyby všech 27 zemí se toho účastnilo, ale právně a politicky je možné říci, že všechny části zdrojů, které budou pocházet z této z této daně budou tedy přiděleny do evropského rozpočtu a umožní příslušným zemím snížit jejich příspěvky k financování evropského rozpočtu. Od včerejška je více než devět zemí, jejich jedenáct, které spolu podepsali iniciativu což vede k tomu, že Evropská komise je nyní podle příslušného postupu, podle smlouvy, povinna připravit právní nástroj pro tuto posílenou spolupráci. A víte, že stačí kvalifikovaná většina v rámci Evropské rady, aby se dala zelená k zahájení posílené spolupráce. Spojené království uvedlo, že se nebude účastnit, ale že nebude ani dělat překážky takže to můžeme považovat tak, že nyní je velmi pravděpodobné, že skutečně tato posílená spolupráce vznikne. Ale vznikne v podmínkách, které nebudou úplně jednoznačné, pokud jde o využití těch zdrojů, které budou takto vybrány. A vlastně v těch 27 zemích v současné době jsou čtyři různé kategorie zemí, abych tak řekl. Jsou země, které to nechtějí, takže se nebudou účastnit této posílené spolupráce. Dále jsou země, které to zajímá, vytvoření daně z finančních transakcí, ale za podmínky, že to půjde přímo a výhradně do národních rozpočtů. Potom jsou země, které v té línii stanoviska parlamentu chtějí, aby daň z finančních transakcí sloužila k financování možná nevýhradně, ale zejména částečně nebo z velké části evropského rozpočtu. A potom jsou země, které bez pochyby pravděpodobně, říkám pravděpodobně, že není žádné oficiální prohlášení, ale za zavřenými dveřmi se říká, že tyto země asi by byly proto, aby celá nebo část prostředků z této daně sloužily k financování rozpočtu eurozóny a nebo aby poskytovali záruku, kterou bude možná potřebovat Evropský me mechanismus pro stabilitu nebo další e, fondy podobné. Takže v podstatě jsou nejméně čtyři typy různých stanovisek v rámci členských států k tomuto návrhu daně z finančních transakcí. Pro nás je dobrou zprávou, je, že je to v chodu, že se celá ta věc dala do běhu, a teď se můžeme oprávněně domnívat, že to nakonec k něčemu povede, že vznikne určitá politická dohoda o reformě systému vlastních zdrojů. A to se neomezuje jenom na daň z finančních transakcí, ale daň je toho důležitou součástí. Poslední připomínka. K tomuto návrhu rozpočtu eurozóny. Tato myšlenka byla poprvé veřejně zmíněna v písemném dokumentu velice stručně na dvou řádcích samotným předsedou Van Rompuyem. Mnoho z vás eh, říkalo, že parlament by neměl být postaven před hotovou věc, že nejde, aby něco takového vzniklo bez zapojení do parlamentu. My nemůžeme zabránit vládám ani předsedovi Fan Rompujovi, aby předkládali do diskuse určité myšlenky. A je to jen další příklad toho, že ta opravdová rozhodnutí o směřování evropské politiky se nepřijímají v Evropské komisi, ale přijímá je Evropská rada, respektive její předseda a parlament tak stojí před zásadním problémem, jak můžeme nad rámec legislativních pravomocí v právním slova smyslu zachovat nebo zvýšit svůj politický vliv na ty orgány, kde skutečně se přijímají rozhodnutí. A to už není Rada ministrů. Samozřejmě je třeba o tom diskutovat i s výborem AFKO, s konferencí předsedů. Netýká se to jenom našich rozpočtových problémů, ale i dalších témat. Všeho, co teď eh, souvisí s bankovní unii, to také spadá do tohoto problému, protože zde vyvstávají též otázky. Je jasné, že tato myšlenka E, není jenom myšlenka, která se urodila v plodném e, mozku předsedy Van Rompuje, ale že za ní stojí i řada zemí, e, které mají už představy o číslech, o řádech a je přirozené, že bez ohledu na to, jaký my máme názor na tuto myšlenku, já nejsem vůči ní nějak a priori nepřátelský, ale když bychom o tom hovořili teď, tak to je skutečně ten nejhůře zvolený okamžik. Teď jsme v předvečer skutečných jednání o číslech do starého dobrého rozpočtu EU 2014 až 2020. A kdybychom teď začali o něčem takovém hovořit, tak bychom jenom zkomplikovali už tak složitá jednání a zkomplikovali bychom je tím, že do nich budeme vnášet velký zmatek, protože nad rámec toho, té formulace rozpočet eurozóny, eh, tady stojí eh, mnohé další otázky, o nichž hovořili zpravodajové a vy sami. Například, jak by byl takový rozpočet financován? Já eh, vůbec nemohu věřit, když slyším představitele některých zemí, které patří do toho klubu better spending, a kteří požadují snížení o 100 miliard oproti původnímu návrhu Evropské komise a chtějí zmrazit své národní příspěvky, ale zároveň jsou pro vytvoření nového rozpočtu, který by eh, také zahrnoval národní příspěvek ve výši několika miliard euro ročně. Jak to jde dohromady? Jak by to bylo financováno? navýšením příspěvků z národních rozpočtů nebo nějakým vlastním zdrojem? Přitom ty stejné země odmítají, aby Evropská unie měla vlastní zdroje. Ale jakmile by to bylo pro rozpočet, který není rozpočtem EU, tak by souhlasili s tím, že to bude z vlastních zdrojů? To by mi musel ještě někdo vysvětlit. Je tady nejistota ohledně financování rozpočtu a také nejistota ohledně výdajů, k čemu by se takový rozpočet využíval. V tisku se objevuje, že by takový rozpočet mohl pomáhat zemím, eh, kterým pomáhají evropské fondy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, eh, zemím, které přinášejí veliké oběti, tak aby se ty oběti kompenzovaly tak by eh, se jim dali nějaké peníze, ale to se vlastně vracíme k fondu soudržnosti, vracíme se ke strukturálním fondům nebo Evropskému sociálnímu fondu. Takže tady budou dva rozpočty na politiku soudržnosti, jeden pro politiku soudržnosti 27 a jeden pro politiky soudržnosti eurozóny. Co, no, co to má znamenat? Mám na mysli země, kterým se pomohlo a které nejsou v eurozóně a které přinášejí velké oběti ten rozpočet by se pak pro ně nepoužil. Tady mám na mysli Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, případně další. Také není jisté, jak by vypadal harmonogram tato této myšlenky eurozóny. Není to pro tento rok, není to pro rok 2013, ale znamená to, že by to mohlo vzniknout už od roku 2014 spolu s víceletým finančním rámcem. A pak také není jasné, jaký by byl právní základ. Zda to může vzniknout také na základě posílené spolupráce v rámci Lisabonské smlouvy, anebo zda by to vyžadovalo eh, nějaký úplně nový text a nový rozpočet. Takže je tady opravdu mnoho, mnoho otazníků. A já navrhuji následující. Myslím, že eh, i zpravodajové budou souhlasit s tím, že je v našem zájmu, abychom eh, nepředkládali a priori negativní stanoviska. Ale měli bychom velice přesvědčivě vyjádřit, že Evropský parlament se nevyjádří k víceletému finančnímu rámci, dokud tomu nebude více vysvětleno, jaký je politický cíl, jaké jsou částky, financování, obsah a právní eh, statut eh, rozpočtu eurozóny, pokud skutečně vznikne. To musíme jasně říci. Tak Toto aspoň já doporučuji a měli bychom to říci ještě před říjnovým summitem. Ještě před říjnovým summitem. To je jasné, protože jinak, pokud třeba ta, ten říjnový summit e, nějak dál pokročí s tímto tématem a už na tom začne pracovat, tak prostě do toho vůbec nebudeme moci nějak zasáhnout. Pokud tedy máme nějaké výhrady, otázky, tak to musíme dát velmi jasně najevo. A v ideálním případě tedy už zítra. Máme tedy už eh, určitá ustanovení v návrhu zprávy a v pozměňovacích návrzích a já vám navrhuji, aby do zítřka jste se na to podívali, abychom zhodnotili, zda je to stačí, zda je to uspokojivé, nebo za to musíme ještě nějak posílit ty formulace. Tak, tím jsem vlastně vyčerpal celý zbytek času, takže můžeme tímto skončit a Případně v 15 hodin ještě tu diskusi můžeme dokončit, pokud třeba zpravodajové budou chtít reagovat na vystoupení kolegů a potom bychom pokračovali v hlasování. Takže děkuji a přerušuji zasedání.